Drazí kolegové, chtěl bych vás vyzvat, abyste zaujali svoje místa. Teď končí vlastně kolokvium tady mezi kolegy z SAD a EPP, kteří hovoří Drazí kolegové, takže se setkáváme zase odpoledne pondělí. Já vím, že pondělí je vždycky problém pro celou řadu kolegů, ale máme týden politických skupin. Sály byly zarezervovány pro eh, politické skupiny v úterý ve středu. A občas tak jako ostatní výbory se musíme setkávat i v pondělí odpoledne z důvodu hlasování. Pokud nejsou žádné námitky, tak vycházím z toho, že pořád jednání je přijat. Hlasování ohledně výroční zprávy Evropské investiční banky, to je bod 7 na našem pořadu jednání je odložen na leden. A co se týče bodu 10, to je rozpočet na rok 2017, jedná se o převody. O tom budeme hovořit po bodě 4, to znamená po evropském semestru a před hlasováním, které začneme tři čtvrtě na čtyři. Vzhledem k tomu, že zatím tam nebyl pozastaven žádný převod, tak eh, Jens Kejer, který je všeobecným zpravodajem mm, je zodpovědný za tuto záležitost a máme tady také zástupce komise, který nám sdělí eh, některé informace ohledně tzv. nezávislých převodů, které nedávno realizovala komise. Pak zde máme bod 13. Politika v oblasti nemovitostí předběžné informace ESVČ. Tento bod je odložen na naše příští zasedání, vzhledem k tomu, že tady nemáme naši zpravodajku paní Holmajerovou. Dostali jste jistě zápisy ze schůzí a ze zasedání koordinátorů, které se konalo 23. listopadu. Pokud nemáte námitky, vycházím z toho, že tato rozhodnutí jsou definitivně přijata. A nyní vám navrhuji, abyste se vyjádřili eh, k těm zápisům ze schůzí 10. 11. července, 14. září, 9. 10. října, 9. listopadu a 22. 23. listopadu. Máte nějaké připomínky k těmto zápisům? Nevidím žádné, takže tyto zápisy ze schůzy jsou přijaty. A nyní bych vám sdělil svoje stanovisko k evropskému semestru. A tady bychom navázali na to, co jsme již vyjádřili k tomuto tématu v minulosti. A budeme se inspirovat studií, kterou jsme si zadali u vnějších expertů, a kteří zdůrazňovali nutnost lépe koordinovat a zajistit lepší synergii mezi hospodářskými politiky EU a vnitrostátními ekonomickými politikami, abychom měli lepší dopad z hlediska růstu a zaměstnanosti. V návrhu zprávy, který vám předkládám, který je lakonický, obsahuje pouze pět bodů, zdůrazňuje tuto nezbytnost. Zvláště z hlediska perspektivy příštího finančního víceletého rámce, to znamená z hlediska roku 2020 a po tomto období. Musíme tedy zajistit synergii mezi rozpočty Evropské unie a tím, co může být vykonáno v jednotlivých členských státech. Nejsem si jistý, že vždy je tady přímé propojení. Komise musí zrealizovat až svoje reformy, které stanovila zvláště z hlediska návrhů nových vlastních zdrojů. Za chvíli vystoupí náš kolega Levandovský a kolega Depre na toto téma. A zároveň velmi horečně očekáváme to, co nám komise navrhne z hlediska balíčku, který by se měl týkat rozpočtové kapacity eurozóny, tak, aby bylo možné bojovat proti symetrickým anebo asymetrickým šokům a proto, aby zde byly nástroje, které by podporovaly reformy v jednotlivých členských státech, aby měly k dispozici nezbytné prostředky. To je samozřejmě otázka kondicionality. Myslím si, že musíme uvítat iniciativu, kterou by měla mít komise. Z hlediska transformace eh, Evropského mechanismu finanční stability v Evropský měnový fond pro oblast eurozóny. Takže to je několik slov, eh, které jsem chtěl vyjádřit z hlediska tohoto stanoviska ohledně evropského semestru. Je to na základě článku 54 a Ekon je tedy příslušný výbor v této oblasti. A nyní předám slovo mým kolegům, tedy stínovým zpravodajům. Ivan, Ivan Štěpánek bude hovořit, je tady. Máte slovo, drahý kolego. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank... Děkuji vám, pane předsedo. Eh, co se týče eh, základních eh, otázek této zprávy, já bych chtěl říci, že vítám všech těch pět bodů, o kterých jste hovořil. Co je převážně pro mě nejdůležitější, je lepší koordinace politik hospodářských politik v rámci eurozemí. Potom také jsem přivítal transformaci mechanismu stability otázky fondů, potom musíme také hovořit o vlastních zdrojích a to, co vy jste řekl, tak to je právě to, co my podporujeme. A kromě toho bych chtěl ještě říci jednu věc. E, to by se také mohlo zmínit jako bod číslo 6 a to je země, které ještě nepřijaly euro Eh, tak já bych jim tam doporučil, aby připravili akční plán, tak aby se ta měna eh, mohla začít používat, protože ty země, které nemají euro, tak eh, už to s nimi bylo dohodnuto a měli bychom je vybídnout, podpořit v tom, aby přijali tuto společnou měnu, protože se ví, že toto bude věc úspěšná. Děkuji. Děkuji, kolego. Je pravda, že euro je naše měna a všechny členské země Evropské unie mají vlastně poslání v tom, že by měli přijmout eh, euro a měli by naplnit eh, podmínky pro to, aby dosáhli tohoto privilegia. privilegia. Náš kolega dos Santos. Bohužel ho, řečník hovoří bez mikrofonu. <laughs> Děkuji, pane předsedo. Já bych začal tím, že bych eh, poblahopřál kolegům zpravodaji, stínovému zpravodaji. Děkuji za eh, jejich slova, bylo to velmi stručné a eh, dotkli se všech zásadních bodů, které jsou součástí naší kompetenci v rámci této debaty. E, to, co zde bylo zaneseno, je velice zajímavé a já bych e, rád tedy poděkoval za tyto informace. Dále bych chtěl uznat, mně se líbí, že, ta zpráva, že, že to zpráva je krátká, což je dobré, protože bude o to pádnější a eh, je tam pět konkrétních návrhů, eh, které se týkají skutečně té zásadní problematiky tohoto tématu v té perspektivě, které můžeme mít, tedy evropský semestr. Já jsem sdílím názor zpravodaje, co se týká metodologie, toho, že tady musí mít nějaká eh, sladění národních rozpočtů, evropského rozpočtu a tak chápu, že Evropská komise by měla mít zásadní roli při koordinaci těchto rozpočtů a ekonomické politiky vůbec. Také si myslím, že je tady dobrý ten, eh, ta amnizet předaného růstu, pak tady je dobře popsány ty prioritní akce Evropské unie. Členské státy by je měly přejímat a realizovat eh, v tom rok, roku následujícím, tak aby byly správné programy stability jednotlivých národních států. Naším hlavním poselství by podle mne mělo být to, že ta cesta, která zatím se vybudovala ve smyslu vytváření vlastního rozpočtu a vlastní rozpočtové kapacity eurozóny, že pro mě je to klíčové. A tady by měly být předloženy odpovědející návrhy, a Evropský parlament již dlouhou dobu bojuje za tuto věc, ale tady byly veškeré ty politické obtíže, ta omezení, zatím se to tedy ještě nepodařilo. Já si myslím, že, bych, že vidím jistý, jisté světlo na konci tunelu v této věci, protože mnoho politických skupin a poslanců začíná chápat důležitost této problematiky. Taky si myslím, že by to byl velmi silný signál v rámci projevu našeho kolektivního úsilí parlamentu jako Česku, celku, že věříme v budoucnost našeho eh, evropského projektu a že to má jít cestou sdílení jak odpovědnosti, tak prostředků. A myslím si, že tento cíl je velice dobře popsán ve zprávě pana zpravodaje. A jinak eh, tady se vyjadřuji k tomu, mm, co, o čem hovořil kolega, že bychom měli tam zapojit i země, které ještě nejsou členy eurozóny, které se připravují na vstup do eurozóny. Podle mě je to zásadní. Takže já to velmi podporuji a e, Ono by to také vyjádřilo, ten náš cíl, že my chceme, aby se ta eurozóna to nejvíce rozšířila a proto je, myslím, velmi smysluplné, abychom něco takového měli v textu. V textu tedy e, pana zpravodaje. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Pan Kolmel, prosím, máte slovo. Vozicna. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejdříve děkuji za práci, kterou jste odvedl společně s vaším spolu zpravodajem. Poněkud se mi nelíbila, ale jistá vyjádření, zejména když se zde doslýchám, že euro chceme tady nazvat něčím úspěšným projektem, Tady mám tady pocit, že já asi žiju někde jinde. Euro určitě je projekt, je to smlouva, která byla podložena více než stokrát. Euro stále ještě existuje proto, protože bylo zachráněno, udržováno při životě různými záchrannými balíčky. A poté, co toto také nestačilo, tak se ECB rozhodla, že jednak úroky dá na nulu, což bylo v rozporu s veškerými požadavky trhu a dál, že zavede program nákupu dluhopisů, což podle nás je jasné porušení mandátu ECP, tady se, ECB, promiňte, tady se porušuje právo a zároveň toto je označováno za úspěšný projekt, to nechápu. To prostě eh, je, denat mo- mé pochopení. U eura bychom měli konečně přiznat barvu, neměli bychom ty věci stále překrašlovat, ale jasně označit problémy. Euro může neustále se udržovat eh, při životě pomocí ECB, pak to ale za určitou dobu povede k hyperinflaci. Pokud ale někdo chce, aby ta měna dobře fungovala, tak se musí řešit ty problémy. A ty problémy vznikají z toho, že v této změně jsou spojeny země, které se k sobě prostě nehodí už z důvodu jejich eh, výkonu jejich ekonomiky. To nemůžeme ignorovat, to musíme nějak respektovat. Já tady nechci nikoho jmenovat, aby se mě musel stydět. Já, my to těm zemím nemůžeme vyčítat, ale to, co můžeme kritizovat, je to, že se tady sloučily země, které k sobě nepatří a euro místo toho, aby Evropu sjednocovalo, tak ji naopak jak si do ní vnáší rozkoly a já varuji velmi, aby se dále pokračovalo v této cestě. Děkuji. Děkuji za tuto konstantní jaksi stejnou analýzu. Nikdo další už se nehlásí? Pane Delanu? Vážený pane předsedo, je pravdou, že pokud chceme mít ekonomickou ambici pro Evropskou unii, tak se musíme vybavit nezbytnými prostředky. To znamená konečně eh, vyřešit otázku vlastních zdrojů a mít rozpočet, který bude důstojný a který umožní EU se rozvíjet. A další věc. A já vám děkuji, že jste tu analýzu udělal. A dále musíme tedy ustavit tu eurozónu Euro je naše společná měna, na rozdíl od pana Kanmela si myslím, že je to spíše naše bohatství, takže my bychom měli posílit euro. O to více, že Spojené království nás opouští a vytváří se tady vlastně prostor pro nové země, které by chtěly vstoupit do eurozóny. A já si přeji, aby eurozóna se rozšiřovala. Ale nesmíme děsit kandidáty. <laughs> Musíme prokázat maximální pružnost já myslím, že je to v zájmu nás všech. Je v zájmu všech, aby všechny členské státy vstoupily do eurozóny, protože to je naše společné bohatství. Takže to jsem vám chtěla říci. Já si myslím, že e, opravdu jsme na křižovatce, musíme změnit paradigma, nemůžeme se pořád spokojovat s tímto rozpočtem, potřebujeme skutečně ekonomickou Evropu, ale také Evropu občanů. Děkuji. A Gadia Zabal. Děkuji, pane předsedo. Já rovněž nesouhlasím s tím, co řekl pan Kelmel. Eh, on říká, že euro nebylo úspěšným projektem. Já si myslím opak. Euro ukázalo, jak eh, silná je hospodářská a měnová unie Evropské unie, ale zároveň se ukázalo, že ještě to není hotové a proto se muselo přicházet eh, s novými mechanismy a ukončit tuto stavbu hospodářské a měnové unie, ale krize uh, Eh, nebyla způsobena eurem a právě mnoho zemí se zachránilo díky tomu, že spadaly pod euro a protože měli eh, podporu. Ale já jsem nežádala o slovo, abych eh, o tomto hovořila. Je tady jedna věc, která úplně nesouvisí s evropským rozpočtem, ale má to vliv je to sociální oblast. Když hovoříme o evropském semestru, hovoříme o makroekonomických opatřeních, takové velké. K čísla, ale nikdy se tam nezohledňuje sociální pilíř. Minulý týden, vlastně před eh, dvěma týdny eh, v Jeteborgu, konečně se podepsala dohoda o tomto pilíři, po kterém jsme tak volali z Evropské unie a bylo by dobré, abychom se eh, rozhodli zahrnou sociální otázku do těch doporučení. Nesouvisí to úplně s rozpočtem, ale souvisí to s tím, jakým způsobem máme koordinovat eh, rozpočet s makroekonomickými opatřeními. A proto si myslím, že ta sociální otázka by eh, měla být také zdůrazněna zde na výboru pro rozpočet. Děkuji. Děkuji. A nyní bude hovořit náš kolega, pan Ovart. Uh, chair, uh... Děkuji vám, eh, pane předsedo, a děkuji eh, za odvedenou práci. Co se týče eura, eh, my jsme Samozřejmě Spojené království není součástí, ale tady se jedná o to, že existovaly prognózy, že tato měna úplně skolabuje a nestalo se to. A zde bych chtěl zmínit také eh, finanční krize, které existovaly už dříve v minulosti. A já si myslím, že bychom měli mít eh, trošku více důvěry a měli bychom být konstruktivnější. Eh, protože to, že euro krachuje nebo zkrachuje v brzké době, tak to říkat asi není úplně dobré, ale já si myslím, že bychom tam třeba měli mít nějaké doložky, které bychom tam dodali o, o tom obecném směřování, třeba co se týče e, výzkumu a odhadu Eh, protože my už jsme tady toto eh, stanovili eh, tolikrát v tom kontextu rozpočtu pro rok 2018, tak já se ptám, zali bychom tam neměli dát nějaké připomínky v tom oddíle pro zaměstnanost a že by tam bylo, že je potřeba zlepšit stávající schéma zaměstnanosti mladých a potom v oddíle, kde se hovoří o spravedlivých daních, tak zali bychom tam neměli dát nějakou připomínku, ohledně toho, že je potřeba eh, řešit otázku daňových eh, rájů, potom ty offshoreové společnosti a tak dále, protože to by mělo být eh, součástí politiky Evropské unie a to vědomí toho, že to, ten, kdo platí více daní, tak více přispívá do evropského rozpočtu a tím pádem budeme mít více prostředků na to, abychom mohli investovat do toho, do čeho chceme. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Pan Fernandez. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já si s tím, si s tou zvědavostí očekávám návrh Evropské komise, návrh na novou rozpočtovou položku v rámci rozpočtu Evropské unie, což bude rozpočtová položka pro posílení eurozóny, pro ty backstopy, ty pojistky pro bankovní úhrněji, rozpočtová položka, která také by měla pomoci bojovat proti asymetrickým šokům a která nebude pomáhat pouze členským státům eurozóny, ale také těm, kteří chtějí přistoupit k eurozóně, což znamená, že tyto země by také měly moci být podpořeny určitých restrukturálních reformách, které budou financovány z této eh, položky. Já se eh, tě, velmi zvědav na to, jak, jaký objem bude mít tato rozpočtová položka. Víme, že rozpočet EU je malý, že to je 1% hrubého národního důchodu, více či méně 1%. A já tedy doufám, že tato rozpočtová položka nezmenší rozpočet celkový ale že to bude něco dodatečného. A také eh, my vyžadujeme od rozpočtu mnohého, mnoho. Rozpočet ne vždy může tato naše přání splnit. Nejenom proto, že je příliš malý, ale také proto, že v určitých oblastech nemáme ty kompetenci, které bychom měli mít. Tím mám na mysli oblast fiskální, sociální a vzdělávání. To je v první řadě kompetence členských států a my tady máme pouze podpůrnou pravomoc. Eh, rozpočet ovšem pomáhá mnoho. Například v Portugalsku 70 veřejných investic má původ v rozpočtu Evropské unie, což eh, dobře ukazuje, že navzdory tomu, že to je malý rozpočet, tak má velký význam a to ve všech členských státech. Pro rok 2018 máme dobrý rozpočet evropský. Dospěli jsme k dobré dohodě a já jsem jistý, já jsem si jistý, že tento dobrý rozpočet pomůže zvýšit konkurenceschopnost, eh, za mě pomůže také podnikání, eh, podpoří sociální inkluzi a také podpoří bezpečnost, kterou Evropa vyžaduje, potřebuje. ale stále ještě upozorňujeme, že mnoho kompetencí je stále v rukou členských států. Děkuji. Takže už nikdo další se nehlásí, takže uzavřu tuto výměnu. Já si myslím, že euro v široké míře eh, jak si splnilo svoje poslání. Nevím, co si o tom myslí pan Kelmel. My tady máme jednotný trh a víte, že jsme měli obrovské množství měn eh, před vytvořením jednotného trhu. A víte, že v 80. letech eh, ta nestabilita eh, z hlediska parity se stávala faktorem poklesu a nezaměstnanosti. A ta nestabilita byla neudržitelná. A proto, abychom zavedli stabilitu, tak jsme eh, se rozhodli mít společnou měnu. Váhali jsme. Eh, kladli jsme si otázku, zda potřebujeme společnou finanční, hospodářskou a rozpočtovou vládu nebo jiné řešení. A v těch letech eh, byly země, které se stavěly proti této jednotné hospodářské, finanční a vlastně rozpočtové vládě, a tak jsme eh, spíše se rozhodli pro toto řešení spoluvlastnictví a vytvoření té skupiny. Ale ta skupina v podstatě nevládne. Také žádné překročení nějakých pravidel nebylo předmětem sankcí z hlediska například paktu stability a růstu. A když jsme zjistili, že Řecko má tak vysoké dluhy, tak jsme si kladli tehdy otázku, jak je možné, že státy poskytly tolik půjček Řecku? Do jaké míry byly informováni? Prostě tady byly členské státy, které to riziko na sebe vzaly. A samozřejmě je pravděpodobné, že se vytvářely pracovní příležitosti, protože se exportovalo výrazným způsobem do Řecka, takže jsme pochopili, že tady je nutná solidarita. Pomohli jsme Řecku, Někteří si představovali, že Řecko opustí eurozónu, ale nebylo to tak jednoduché, protože kdyby jak si opustilo Řecko tento trh, tak samozřejmě ti, kteří spekulují, by si kladli otázku, kde bude další. Španělsko, Portugalsko nebo možná i Francie. Takže myslím, že jsme měli pravdu, když jsme se rozhodli, že udržíme solidaritu. Nyní musíme ovšem zlepšit zprávu a je pravda, že ECB musela jak si nahradit ty nedostatky a řešit nedostatky, které měly členské státy z hlediska rozpočtových přístupů. Takže eurozona posiluje svoji zprávu a přijímají se určitá opatření, která by měla povzbudit některé členské státy, aby provedly nezbytné hospodářské reformy a zlepšily svoji konkurenceschopnost. Já jsem tady zaregistroval poznámku ohledně sociální dimenze. Možná by bylo dobré, aby některé státy, zvláště na východě Evropy, jaksi navýšily ty nejnižší mzdy. Nedávno hovořil jeden zástupce ECB o takzvaném deficitu inflace není dostatečná inflace. A kdyby se některé mzdy na východě Evropy zvýšily, možná, že by se podařilo jak si zajistit tuto minimální inflaci, která je nutná pro ekonomickou dynamiku. Takže i toto je eh, jaksi součástí naší zprávy. Pozměňovací návrhy, které byste chtěli předložit k tomuto návrhu, by měly být předloženy 8. ledna do 18 hodin. A vzhledem k tomu, že pan Gejer se k nám připojil, tak mu hned předám slovo, aby hovořil o převodech. A pokud s tím bude souhlasit, náš hlavní zpravodaj, možná bychom nejdříve dali slovo zástupci komise, který by pohovořil o takzvaných nezávislých převodech, které jaksi neprocházejí eh, tímto výborem pro rozpočet. Je to zcela v pořádku, ale bylo by dobré, abychom se s tím seznámili a abychom to případně okomentovali. Takže máte slovo, pokud jste připraven. Děkuji vám za slovo. Já bych zde chtěl pohovořit o třech záležitostech. Pokud souhlasíte, za prvé, tak jak řekl pan předseda, pohovořím o převodech. Za druhé, bych chtěl pohovořit o, o situaci, e, pokud jde o decommitment a potom bych chtěl pohovořit o diplementaci, o, o e, rozpočtu Eh, eh, pro rok 2018, eh, pokud jde o 1B, o okruh 1B. Chtěl bych poděkovat za velice dobrou spolupráci, protože často ty návrhy, se kterými přichází komise, tak jsou urgentní povahy a jsem proto velmi rád, že předseda souhlasil s tím, aby se o těchto věcech hlasovalo rychle. Potom, tak jako každý rok, komise bude na začátku eh, ledna eh, představovat eh, ty takzvané převody konce roku. Je to e, převod e, podle článku 197 finančního e, nařízení, kde my převádíme prostředky na platby Eh, v rámci programu eh, sdílené zprávy, tedy pokud jde o eh, otázku soudružnosti a potom ISF a rybolov. Tady tyto převody se nyní připravují a my čekáme na informace od DG a my se snažíme aby toto bylo předloženo 4. ledna. A limit na základě finančního eh, nařízení eh, pro tento převod je 10. ledna. Eh, potom, co se týče článku 26, kde se to provádí autonomně, pokud je o finanční nařízení, tak komise provádí ročně více než tisíc takovýchto převodů a většina se Eh, týká eh, upravení prostředků na platbu. To je prostě eh, běžná zpráva financí během roku. A zde tedy reagujeme na potřeby, které vznikají během roku a ukazuje se, které programy potřebují další platby a kde jsou tedy potřeba další prostředky na platby. A kromě toho e, potom došlo k omezenému e, počtu e, převodů, které se týkaly prostředků na závazky. A chtěl bych o tom ještě podrobněji pohovořit. Většina se týkala hlavy 1 a hlavy 4 okruhu 1 a, okruhu 4. Chtěl bych ho pohovořit o třech operacích. Komise udělala převod na otázku kontroly Eh, hranic a převedlo se 18 eh, milionů a bylo to provedeno v rámci balíčku boje proti terorismu, který byl eh, přijat v říjnu tohoto roku. Potom za druhé, Vzhledem k tomu, že se pozdě přijal právní rámec, pokud je o systém vstupu, tak eh, ty fondy, které jsme eh, počítali, že se eh, vynaloží v rámci hranic ISF, tak se převedly do informačního systému pro Schengen a pro víza, tedy do těchto programů a byly tedy přiděleny na 2017. A potom za třetí, vzhledem k agentuře EASO, že tato agentura požádala o posílení svých Eh, nákladů. Eh, pokud je o operace v Itálii a v Řecku, tak my jsme převedli kolem 14 milionů do EASO, do tedy jejich programu. A potom, co se týče okruhu 4, tam jsme převedli eh, realokaci v rámci ECI a v rámci JENAI a EPA a také v rámci CFSP z následujících důvodů. V rámci ECI DCI jsme připravili eh, projekty pro střední Asii. Tyto projekty byly eh, odsunuty a budou se moci implementovat v roce 2018. Proto komise převedla eh, část eh, těchto eh, prostředků, tak aby se splnily urgentnější potřeby, které jsou v Myanmaru, v Afganistánu a v Iráku. Takže to je v rámci předmětných rozpočtových položek v rámci DSI. Co se týče nástroje pro politiku sousedství, týká se o linii přeshraniční spolupráce Eh, jedná se o nevyužití programu a protože tam nebyly eh, přiděleny projekty prostředky v rámci NIF, tak to bylo eh, převedeno do Iránu a také do rozpočtových linek pro snížení chudoby v rámci východního partnerství. Potom v rámci EPI tam byly převedeny prostředky pro západní Balkán, tedy především Bosna, Hercegovina a Srbsko. Eh, tak to bylo převedeno do eh, programů, eh, které se týkají tedy jejich specifických programů. A také jsme provedli převody prostředků na závazky do rozpočtových linek pro řešení otázky uprchlíků v Turecku a Eh, tato zařízení. Eh, potom v rámci CFSP, tak tam eh, jsme provedli několik interních převodů pro závazky. Je to velmi komplikované, protože těžko se stanoví konkrétní požadavky na rozpočet předem, když tedy se připravuje návrh rozpočtu protože potom většina těchto potřeb tak se těžko předvídá a potom je tedy musíme Eh, přizpůsobit a prostředky se potom musí převést do těch správných rozpočtových eh, položek a musí se eh, také potom počkat na rozhodnutí rady. A závěrem přehledu převodu. Komise má rovněž možnost dělat samostatné převody pro humanitární pomoc na konci roku a toto je v případě v případě, že se objeví třeba krize po 1. prosinci tohoto roku a pokud to komise tak udělá, tak musí okamžitě informovat radu a Evropský parlament, že uh, učinila takovýto převod. My jsme zatím nedostali eh, požadavek ze strany DG Eco, abychom takovýto převod uskutečnili, ale samozřejmě my už to eh, předvídáme a eh, v rámci DG Budget počítáme s 22 miliony, které by byly k dispozici pro takovýto převod v případě, že přijde takováto žádost. A já vím, že během posledních pěti let vždy došlo k takovémuto převodu v prosinci pro humanitární pomoc. E, především se to týkalo krize v Sýrii. A nyní bych se chtěl stručně e, vrátit k rušení závazků. Celkový e, Počet to byl 4,7 miliard. Jednalo se tedy o zrušení závazků, které byly vyšší než v minulosti a nejdůležitější částky jsou pod okruhem 1b 9,1 miliard 2,9 miliard a pod okruhem 9 eh, téměř miliarda. A potom eh, u těch eh, ostatních okruhů to rušení závazku není tak důležité. A nyní bych vám chtěl dát další informace k okruhu 1b a 1a. Co se týče 1b, tak v tomto roce máme 2,7 eh, miliard eh, rušení závazků 2017-2013 tedy programy tohoto, těchto let a jak asi poslanci vědí, tak lhouta pro členské státy, pokud jde o, prohlášení eh, nákladu, tak to bylo 31. března a od té doby jsme v procesu kon, ukončování Eh, schvalování těchto programů a to bude pokračovat v roce 2018 a také v roce 2019. Eh, většina eh, těchto zrušených závazků se tedy týká ukončení programu 2013 až 2017. Pak jsme měli 250 zrušených závazků starých programů od roku 2000 až 2006 a to se týká vyřešených případů. Pro vaši informaci máme ještě 400 eh, milionů RAL a eh, to se týká roku 2016 a týká se to ještě eh, soudních případů, kde ještě jsou nedořešené případy. Co se týče okruhu 1a, tam došlo ke zrušení závazků v rámci Eh, dopravy SEF a ta logika je podobná, netýká se to programu SEF, ale týká, týká se to programu CEF, ale eh, programu TEN pro dopravu a tady ta lhůta pro eh, podávání žádostí ze strany členských států byla 1. ledna tohoto roku a proto eh, my už jsme začali eh, se ukončováním projektu TNT a proto eh, v tomto roce jsme zrušili závazky činící 647 milionů pokud je dopravu. A ještě k okruhu 1a, tam byly zrušeny závazky programu COSME a potom, eh, eh, potom ta slučitelnost pro programy pro malé a střední podniky a v období 2007 a 2006 a 2007 a 2013 eh, tyto závazky se zrušily v případě finančních nástrojů. Jedná se tedy o staré nástroje v rámci tohoto programu, kdy jakmile jsou stanoveny, tak potom se určí, že už neexistuje další riziko a co tam tedy bylo v případě závazků a co už se ne, nebylo potřeba pro pokrytí ztrát v rámci těchto finančních nástrojů, tak tyto závazky se můžou zrušit. A to se stalo a jednalo se o částku 72 milionů v tomto roce. A potom eh, další věc, kterou vám chci říci, se týká eh, plnění rozpočtu a zde bych se chtěl soustředit na okruh, eh, který je uh, Eh, samozřejmě pro vás nejdůležitější, a to je okruh 1b. Členské státy eh, dále eh, poskytují žádosti pro platby velmi pomalu a je to pod úrovní, která byla v prognóze před několika měsíci. Dnes máme 5,8 miliard prostředků na platby, které ještě nejsou pokryty. A protože komise vyplácí 90% těchto žádostí, tak vzhledem k tomu, že jsou ještě k dispozici prostředky, ale vzhledem k tomu, že e, žádosti, které už e, předložili členské státy, ale ještě nebyly zaplaceny, tak potřebujeme ještě minimálně 5 e, milion vyplatitelných prostředků, tak abychom umožnili Eh, plnou implementaci rozpočtu. Když my jsme skontaktovali členské státy, tak nás ujistili o tom, že to je normální a že vše bude eh, předáno koncem prosince. Každopádně harmonogram a počet eh, žádostí ze strany členských států je nejistý. Samozřejmě komise udělá všechno proto, aby zpracovala všechny žádosti, pokud je dostaneme včas. Tedy eh, i když eh, neustále dostáváme zprávy od českých států, kde nás ujišťují, že nám to pošlou, tak zatím nemůžeme ještě v rámci 1b eh, ujistit, že dojde k plné implementaci. Děkuji. Děkuji, pane Rel. A nyní Jens Geyer, náš hlavní zpravodaj pro rozpočet 2017. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a také děkuji zástupci komise za veškeré poskytnuté informace. Nejsem si zcela jist, zda jsem byl schopný to všechno pojmout v té rychlosti, takže asi budu mít několik eh, dodatečných eh, dotazů. Pokud jsem to správně pochopil, tak jste řekl k té první oblasti autonomní převody prostředků, že komise eh, ročně provádí asi tisíc takovýchto převodů, což je je to průměr, nebo to jsou čísla, která skutečně takto máte konkrétně? Tisíc za rok. A pak jste jmenoval několik příkladů, kdy ta výše byla skutečně velice pozoruhodná, také ten obsah byl velmi zajímavý. Až tak, že já bych se rád zamyslel nad příčinami, s vámi společně nad příčinami těchto převodů. Ono se občas stává, že tím mám na mysli například těch 14 milionů z Amefu do EASA. To se stát může. Přesně o takové převody se ale v rámci rozpočtového postupu hádáme. Občas s komisí, většinou s členskými státy. Já to vnímám tak, že Pokud bychom o tom bývali eh, informování komisí pravidelně, tak bychom eh, dokázali pochopit eh, ten či onen argument, který nám by potom pomohl při vyjednávání rozpočtu. Když tedy vezmete těch tisíc autonomních převodů, můžete nám mi říct nějaké údaje o tom, ve kterých oblastech se tyto se tyto převody pohybují, mám tím na mysli výšku toho, objem toho převodu. Nede nám o to, jakožto výboru pro rozpočet, abychom věděli každých 50 tisících eur, ale jakmile ten převod jde už do milionů, tak to je, myslím, významné a tady je vhodné, abychom se na to ještě společně podívali a probrali si. Samozřejmě ta diskuze spíše ještě musí být vedena v souvislosti s, rozpo- s finančním nařízením, ale Měli bychom skutečně diskutovat o tom, kdy je rozpočtový orgán pouze informován a kdy je skutečně do toho zapojen. A já si myslím, že informace by byly rozhodně vhodné a že třeba bychom toto téma eh, jak si učinili eh, součástí našich úvah, až budeme eh, tady se věnovat novému finančnímu nařízení. Co se týče toho rušení závazku, tady mám také ještě otázku. Řekl jste 4,7 miliard Závazku bylo zrušeno během rozpočtového roku 2017. Dále, že to bylo 2,9 miliardy, se týkají kategorie 2B. Ale já jsem pochopila, že převážná část toho se týká toho eh, programového období, které je za námi, ne toho stávajícího. Proto vás prosím o potvrzení, zda je to vnímání správné. A tady bych mohl říct, pokud to tam to tak je, takže to je rozumné, neboť pokud jsou ty projekty již uzavřené, ale stále ještě jsou na ně vázané prostředky, tak má smysl to zrušit. Ovšem, pak bych rád někdy příležitostně, nemusí to být dnes, si s vámi pohovořil o tom, zda se z toho můžeme nějak poučit. Pokud tedy vidím tyto velké objemy prostředků, na projekty s čísly, se kterými pracujeme nyní, totiž, že tady máme nedost tečné toky prostředků v kategorii v okruhu 1b, tak tady určitě bude nějaká obsahová souvislost a totiž, že možná, možná jste na to připraven, že budete moci zareagovat a pokud ne, tak se k tomu budeme muset někde i vrátit. Možná tady u těch dřívějších programů členské státy byly spíše schopny vázat prostředky a pak nakonec se e, ukázalo, že, že se ty závazky musí zrušit, protože ty projekty neběží. A dnes naopak máme situaci, že ty prostředky vůbec vázány nejsou, neboť ty nároky komise na projekty jsou tak vysoké, že státy už nejsou schopny ty projekty zpravovat ta, v, tom, v případě si musíme říct, že to bylo v podstatě provedeno správně ve smyslu optimálního používání prostředků, neboť to, co nemůžeme chtít, je, aby evropské peníze, bylo za, peníze byly zavázány v projektech, které pak nejsou financovány. Pak by bylo skutečně rozumnější mít takové nároky na členské státy, že si vždy budeme jistit, že ty prostředky poplynou. Pokud členské státy nejsou z toho, tak. Um, se musí prostě zamyslet nad tím, jak vypadá jejich vytváření strategie ve strukturálních programech. Já se věnuji již dlouhou dobu rozpočtové kontrole a tam se také zabýváme se zprávami Evropského eh, účetního dvora o tom, jak se například používají prostředky na regionální rozvoj v členských státech a nejenom v těch, které se vedou dobře. Já jsem Němec, často tady hovořím o Německu, ale eh, hovoří například eh, v používání prostředků z kohezních fondů ve Wilhelmshafenu pro ten hluboký přístav, to také nebylo úplně v pořádku. Takže to e, projekty, to promiňte, problémy může mít i Německo. Projekty, kde ty členské státy pak nejsou schopni to realizovat. Zpět otázce. Vidíte tam obsahovou souvislost? A k otázce toho toku, toho čerpání kategorii, okruhu 1b, tady se chápu, e, chápu to správně, vy jste hovořil o tom, že je tam 8,5 miliardů prostředků, které byly v roce 2017 poskytnuty pro regionální fondy či pro strukturální fondy říkáte, že členské státy, abych to řekl, ne technicky pro tyto prostředky ještě nepřeložili žádné žádnosti o platbu, tedy žádné účty a vy dnes 4. prosince prostě nevíte, zda do konce roku budete muset něco proplatit, to znamená, za ty prostředky eh, vynaložíte. Pochopil jsem to správně? Yeah. Dobře, takže můžete stručně odpovědět na otázku hlavního eh, zpravodaje? A nebo bych vyzval ostatní kolegy, aby ještě se vyjádřili a pak byste odpovídal celkově. Nikdo se, neža- nikdo se nehlásí, nežádá o slovo? Já bych udělal připomínku k té věci. V podstatě tyto samostatné převody vyjadřují jakýsi vnitřní život a aktivní zprávy cash flow, tedy hotovosti. Ale když vidíme ty potíže, které máme pro to, abychom těch 5 milionů udrželi v EASA a přitom eh, tam alokujete 14 eh, milionů v rámci toho samostatného převodu, tak z toho jsme trošku zaskočeni. A co se týče eh, vyjednávání rozpočtu, tak tady musíme mít na mysli také dohodovací jednání a úpravy, které chceme získat v trialogu. Musíme skoro plakat, abychom získali eh, velmi malé částky. A na druhé straně paralelně tady máte autonomní převody, kde je to dvakrát až třikrát více než to, co se alokuje parlamentu. Takže to jsou otázky, které nás mohou ne zranit, ale trošku oslovovat eh, z hlediska rozpočtových otázek tohoto parlamentu. A pak bych byl rád, kdybyste upřesnil, jak to vypadá eh, s tím okruhem čtyři. Máte tady slovo. Um, thank you, Mr. President, and, uh... Děkuji vám, pane předsedo, děkuji, pane Gejere, za tyto otázky. Já udělám, uh, uh, co uh, budu moci, abych vám mohl odpovědět na vaše dotazy. Za prvé, když říkám, že komise dělá ročně tisíc autonomních převodů, tak to je Eh, přibližně. Jeden rok to může být 1100, jiný rok to může být 800. Jedná se o mnoho stovek autonomních eh, převodů, které my činíme. A proč je tomu tak? Já bych řekl, že 95% eh, se týká úpravy prostředků na platby. A to je úprava, kterou děláme během roku. My máme rozpočet, co se týče prostředků na platby Eh, tak to je stanoveno rozpočtovými liniemi, ale finanční nařízení nám dává možnost upravit tady eh, tyto prostředky během roku na základě eh, potřeb jednotlivých programů, tak jak vyvstávají během roku. My samozřejmě fungujeme striktně v limitech finančního nařízení. My je nepřekročujeme. Je to na základě tedy eh, těchto eh, legislativ finančního převodu, ale jedná se často o malé částky. My to tak upravujeme, protože máme tolik rozpočtových eh, linek, někdy se jedná o větší převody, někdy se jedná o menší převody, které je potřeba učinit. A pokud potřebujete další informace k těmto převodům, tak můžeme se na to podívat. Já jsem to Eh, chápal tak, že tento výbor se bude spíše eh, zajímat o převody prostředků na eh, závazky a proto jsem se více soustředil na tuto oblast. Co se týče příkladu, který uvedl pan předseda, pokud je o EASO, a ten fakt, že komise během roku může převádět 14 milionů Eh, do EASO z eh, AMIFu, ale na druhé straně je velice eh, komplikované v rámci dohodovacího řízení, v rámci rozpočtu, tak přijít s dalšími dodatečnými pěti miliony prostředků, tak jak to bylo v případě těchto vyjednávání. Jedná se samozřejmě o dvě různé situace. E, v případě e, dohodovacího řízení a vyjednávání, tak my jsme e, diskutovali o dodatečných prostředcích nad rámec toho, co navrhla komise. A potom jsme začali okamžitě jednat s radou, abychom zjistili, co je tedy akceptovatelné a realizovatelné. A v tomto případě závěr byl ten, že v případě je EASO, tak eh, částka 5 eh, milionů byla akceptovatelné pro obě strany, ehm, oba ty orgány, které se zabývají rozpočtem. Eh, potom, co se týče toho stávajícího rozpočtového roku, tak ta situace je jiná, protože během roku my eh, vidíme, jak se provádějí prostředky na závazky, jaké potřeby máme. A co se týče AMIFu, eh, v roce 2017 tady máme specifickou situaci, že došlo ke eh, velkým sumám prostředků, které byly určeny na revizi dublinského nařízení. A protože o dublinském nařízení se stále jedná a neexistuje pravděpodobnost, že by se to eh, v brzké době přijalo, tak eh, prostředky na závazky, se kterými jsme počítali v rámci AMIFu eh, pro rozpočet v roce 2017, tak samozřejmě se to dá využít na jiné věci a proto DG Home si řeklo, že by se to mohlo využít v rámci AMIFu, ale toto byl ten prvek, který umožnil eh, převést 14 milionů, je to omezená částka, ale není to malá částka. Jedná se tedy o prostředky, které nebyly potřeba pro dublinskou, eh, pro revizi dublinského nařízení a použilo se to pro agenturu EASu. Eh, co se týče zrušení závazků, pan Geyer požádal o určité vyjasnění. Já bych chtěla říct, že pokud jde o soudržnost okruh 1b, tam bylo 0,0 zrušených závazků v rámci stávajícího programu 2014 až 2020. Tady v tomto období jsme neměli žádné zrušené závazky. Těch 2,9 miliard zrušených závazků se týkaly předchozích programů. A z těchto 2,9 miliard až 0,7 jsou pro programy 2007 až 2013. Proč? Protože my jsme nyní v prvním roku procesu ukončování těchto programů. A Zatímco členské státy eh, předložily všechny svoje žádosti o platby a komise je nyní eh, v té fázi, kdy posuzuje tyto žádosti a rozhoduje se, eh, zdali ty žádosti o platbu jsou podle legislativy, zdali je tam ten nárok a zdali mohou být vyplaceny a potom eh, i zalita částka eh, může být zrušena. Potom, což byl ten případ 0,2 miliard, eh, to se týkalo programu 2000 až 2006 a e, protože tam jsou stále ještě e, pořád ty prostředky a ty neohrazené závazky z roku 2007, tam pořád jsou, tak to jsou e, všechno věci, které se řeší u soudu. Část toho nebyla ještě vyřešena Eh, tam eh, je potřeba, aby se k tomu vyjádřil eh, soudce a potom tam máme částku přibližně 200 milionů, které můžou být přiděleny a potom tady máme ještě stovku z těch 100 milionů z těch neohrazených závazků, kde se musíme v budoucnosti rozhodnout, zali se tyto závazky zruší ano či ne. Ty obavy pana Gajera, ta dvojitá obava, na jedné straně zdali ty eh, požadavky na straně členských států, jestli jsou příliš komplikované a tím pádem se nezajistí, aby ty finance správně tekly. A potom ta druhá obava, zdali ty fondy eh, skončí tam, kde skončit mají. Ta první obava se týkala požadavku to je věc, eh, na kterou se eh, zaměřuje komise eh, v rámci přípravy pro příští období, co můžeme udělat, abychom to zjednodušili, tak to je věc, na kterou se zaměřujeme velmi pozorně a určitě budeme moci přijít s návrhy, tak abychom mohli snížit administrativní zátěž. Potom, zdali ty fondy skončí tam, kde skončit mají, tak to je právě Eh, ta analýza, která nyní eh, probíhá v rámci ukončování programu. A toto je právě tato obava eh, z úst pana Gajera u těch stávajících programů, tak pokud se zjistí, že to není ten případ, tak komise dospěje k závěru, že ty fondy nebyly správně vyplaceny a výsledek této analýzy je potom zrušení závazků, o kterém jsem právě hovořil. A závěrem, co se týče eh, plnění rozpočtu, tak bych zde chtěl zopakovat, že stále potřebujeme ještě 5 eh, miliard eh, uznatelných žádostí o platbu ze strany členských států potřebujeme ještě eh, dostat více než 5 miliard ze strany členských států, pokud chceme mít eh, celkové splnění rozpočtu. Jedná se tedy o částku činící více než 5 miliard. A doufám, že jsem takto zodpověděl vaše dotazy. Eh, pane hlavní zpravodaji, máte nějaké připomínky? Eh, takže na závěr můžeme říci, pane Kreoli, že začátkem příštího roku bychom mohli vytvořit jakýsi postup, tak abychom pravidelně mohli dostávat informace ohledně těchto samostatných převodů. Ne samozřejmě u těch menších, ale jakmile prostě dosáhnou nějaké vyšší úrovně, tak by bylo dobré, abyste nás o tom mohl pravidelně, velmi pravidelně informovat. A nakonec co se týče eh, odstoupení od eh, závazků, tedy takzvaných dekomitmentů, tak to souvisí také s myšlenkou toho, že bychom měli mít nějakou si krizovou rezervu, která by právě mohla být naplněna v rámci rušení těchto závazků. To by mělo eh, být předmětem našich dalších úvah ohledně víceletého finančního rámce. Takže děkuji, pane Rel, za přesné odpovědi, které jste nám poskytl. A drazí kolegové, nyní přejdeme k hlasování. Máme pár minut spoždění a já se za to omlouvám. Takže, prosím pěkně, zasuňte vaše hlasovací karty do elektronického zařízení, abychom mohli vyzkoušet, zda vše funguje. Takže zahajuji hlasování nyní. Tout le monde pas voté. Že nehlasovali všichni. 24, ale je tady lidí, ale pouze 22 hlasovalo. Pane Depré. Teď je to dobré. Takže hlasování je ukončeno. Takže Teď budeme hovořit o zprávě paní Aider Gardiazabal, tedy hlasovat. Jedná se o trialog, který byl uzavřen. Možná, že Aider by nám chtěla ještě něco k tomu říci před hlasováním. Děkuji, pane předsedo. Jsem si vědoma toho, že máme spoždění, ale protože se jedná o téma, o kterém jsme hovořili už skoro na začátku roku a trvalo nám 8 měsíců to vyjednávání, tak jsem si myslela, že by bylo dobré připomenout to, které byly ty naše cíle a co je výsledkem eh, jednání. Řeknu to velmi stručně. V podstatě se jednalo o čtyři hlavní cíle, které jsme měli při vyjednávání. Za prvé se to týkalo všech podmínek, které jsme chtěli stanovit pro investice, které budou uskutečněny přes Evropskou investiční banku, především více pozornosti pro malé a střední podniky, soustředit se eh, více na genderovou otázku a empowerment pro eh, projekty, které eh, jsou eh, řízeny ženami. A potom tam otázka klimatických změn, protože tam jsme dosáhli toho, aby Evropská investiční banka přislíbila, že navýší o 35 finance pro investice do rozvojových zemích a do nově se rozvíjejících ekonomik. A potom eh, čtvrtá podsekce této velké kategorie bylo přeformulovat cíl, který byl eh, zaveden eh, přes změnu externího mandátu, protože na začátku jsme hovořili pouze o tom, že budeme bojovat proti těm závažným příčinám migrace a že vlastně se budeme určitým způsobem chránit před tou migrací, ale my jsme to chtěli obrátit, tento odstavec, a chtěli jsme, aby to bylo v pozitivnějším duchu, abychom pomohli těmto zemím prostřednictvím investic, aby se mohly rozvíjet, aby mohly investovat a aby ty investice byly produktivnější, aby se vytvářela pracovní místa. To je to, čemu říkáme odolnost Eh, těchto zemí, eh, které jsou kolem nás. To jsou tedy tyto čtyři hlavní cíle a těchto cílů jsme dosáhli během vyjednávání. Potom tam byla ještě otázka skládání účtu, ukazatele a transparentnost. Nebudu o tom hovořit podrobně, ale myslím, že jsme tam pokročili ku předu v té lepší komunikaci s Evropskou investiční bankou. Budeme mít lepší přístup k informacím, samozřejmě, ale vždy při respektování práv na důvěrnost informací, ale myslím, že jsme udělali kroku předu, pokud je o ukazatele, které mají posuzovat všechny tyto projekty. Eh, tohoto už jsme vlastně dosáhli eh, předtím, než eh, byly letní prázdniny, to bylo během malckého předsednictví a zde bych chtěla poděkovat malckému předsednictví. Ale tam se to zablokovalo ze dvou důvodů. Za prvé otázka daní a za druhé ta otázka, kterou jsme nejvíce zdůrazňovali ze strany parlamentu a kde jsme měli nejmenší možnosti, a to je navýšit prostředky pro tyto uh, projekty. Uh, Měli jsme to štěstí, co se týče eh, tohoto tématu, že v Turecku došlo k jinému vývoji a proto Rada i komise, i tento parlament změnili trošku svůj pohled na věc a vnímání Turecka. A proto eh, jsme tady Eh, snížili eh, riziko, tak jak to vnímalo EIB a proto se mohly uvolnit prostředky ze strany EIB a tak se mohla redistribuovat eh, ta část, která byla důležitá pro parlament, eh, jižní partnerství, východní partnerství a Latinská Amerika. Takže my jsme nedosáhli ani o jednoho eura navíc, což byl ten eh, původní návrh parlamentu, ale nakonec díky snížení eh, prostředků pro Turecko a pro ty turecké podniky, tak jsme dosáhli toho, že jsme získali téměř to navýšení, které jsme chtěli ze strany parlamentu pro ty ostatní prioritní regiony. A potom ta otázka daňová. Už jsme tam pokročili hodně s maltským předsednictvím, ale byly tam určité mezery, abychom dosáhli stejné úrovně jako u těch ostatních uh, tematik, jako je uh, Evropský fond pro udržitelnost a Evropský fond pro strategické investice, tak nakonec jsme dostali text, který je plně v souladu s těmito dvěma texty a je mnohem náročnější, pokud jde o financování uh, projektů. Uh, a především ohledně toho, jaké subjekty nebo s jakými prostředníky se pracuje, nebo s jakými zeměmi se pracuje, pokud investice a tím pádem se ustupuje od těch jurisdikcí, které nespolupracují, nebo ty země, které jsou na černé listině, nebo ty země, kde je vysoké riziko, protože tam eh, nemají dobré daňové režimy, nebo protože eh, neplní pravidla, pokud je o výměnu informací či o transparentnost. Obecně si tedy myslím, že jsme dosáhli našeho cíle při vyjednávání. Jak říkám, nedosáhli jsme navýšení prostředků, ale protože se tolik neinvestovalo v Turecku, tak to nám umožňovalo, že se mohlo více investovat v regionech, které jsme stanovili jako prioritní. A proto si myslím, že je to velmi uspokojivá dohoda. My už jsme. Uh, poděkovali malskému předsednictví, ale chtěla bych ještě poděkovat i estonskému předsednictví, díky kterému jsme to odblokovali a chtěla bych poděkovat pánu Moresanovi, protože on měl tady dvojí úlohu. On byl eh, tím vyslancem EPP, ale byl také eh, předsedou třístranných jednání a on se opravdu velmi aktivně zúčastnil veškerých vyjednávání, takže ještě jednou děkuji panu Moresanovi a potom ještě i všem eh, stínovým zpravodajům, kteří nám umožnili dobré vyjednávání. Merci, merci. Děkuji. Mm, a dovolte, abychom vzali hold vašemu angažování se, vaší vytrvalosti a při úspěšném závěru tohoto trialogu, kterému předsedal pan Muresan, kterému děkuji také. Takže nyní bychom se k tomu měli vyjádřit, drazí kolegové. Budeme tedy hlasovat jmenovitě. Hlasování je zahájeno. A je u konce. Takže schváleno 22 hlasy, 4 hlasy proti. A nyní se vyjádříme ke zprávě pana Kolmela. No, že indiqué, que... no, eh, já jsem řekl, že číslo sedm je odloženo, tedy eh, bod číslo sedm našeho programu byl odložen. Ale eh, musíme o tom hlasovat, protože to je v podstatě stejné nařízení, když ta témata jsou dvě. Aha. Takže k čemu se teď máme vyjádřit? K, k, k kterému textu? Je pense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 začneme znovu. Takže nyní se budeme vyjadřovat k záručnímu fondu. Hlasování je otevřeno, zahájeno. A hlasování je ukončeno. Ano, takže 22 hlasů pro, 4 proti. Puis maintenant... A nyní budeme tedy se vyjadřovat ke vnějšímu mandátu. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. 22 pro, 4 proti. A nyní zpráva pana Kelnela. Jedná se o zavedení centralizovaného systému, eh, zvláště z hlediska osob bez státní příslušnosti. Tady máme nejdříve ústní pozměňovací návrh. Liza Shelby Equip a tak dále. Je to tady článek 11. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jaký je váš problém, pane Dopre? Já jsem si kladl otázka, o čem hlasujeme. To znamená, eh, hlasujeme o tom, zda budeme souhlasit s tímto ústním pozměňovacím návrhem nebo nikoli. Eh, I pan Kemel eh, měl problém, takže já vás prosím, znovu hlasujme, protože jsem nepochopil, o čem hlasujeme. Hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu. Pana Kelmela. Ano, Toť vše. Má někdo námitky? Námitky k tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu. To hlasování v podstatě bylo to též, takže žádné námitky. Budeme tedy hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh číslo jedna. pro, proti, zdržel se, schváleno. 5 pro, proti, zdržel se, schváleno. 6 pro, proti, zdržel se, schváleno. 2 pro, odpadl, promiňte. 7 pro, proti, zdržel se, schváleno. Osmička odpadá. Návrh 9. Ten neodpadá. Takže osmička. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 9. Pro? Proti? zdržel se, schváleno. Pozměňující návrh číslo 3 pro, proti, zdržel se, schváleno. Promiňte. Takže budeme hlasovat ještě jednou o trojce. Kdo je pro? Proti? Takže zamítnuto. Návrh číslo 10. Pro proti, držel se, schváleno, čtyři pro, proti, zdržel se, zamítnuto a návrh jedenáct pro, proti, zdržel se, schváleno. A teď budeme hlasovat o celém tomto pozměněném textu jmenovitě Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Text je schválen 19 hlasy, 3 hlasy proti, 4 hlasy se zdržely. A nyní budeme hlasovat o zprávě, která se týká Evropského sboru Solidarity. Pozměňovací návrh číslo 26 pro, proti, držel se, schváleno. 27 pro, proti, zdržel se, schváleno. 28 pro, proti, držel se, schváleno. 7 a 29 jsou staženy. Návrh 30 pro, proti. Zdržel se. Myslím, že to bylo schváleno. 8 pro, proti. Zdržel se. Schváleno. 31 pro, proti. Zdržel se. Schváleno. Návrh 32 pro,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 Hlasování je ukončeno. Schváleno 15 hlasy proti 11. 40 pro, proti, zdržel se, schváleno 10 pro, proti, zdržel se, schváleno 41. Tady je ústní pozměňovací návrh ze strany pana Depreje. Je tady námitka k tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Nikoliv, takže budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 42 pro, proti, zdržel se, schváleno. 43 pro, proti, zdržel se, schváleno. 44 pro, proti, zdržel se, schváleno. 45 pro, proti, držel se schváleno, 11 pro, proti, držel se schváleno, návrh 46 pro, proti, držel se schváleno, 12 pro, proti, držel se schváleno, 47 odpadá, 13 pro, proti, držel se, schváleno. 48 odpadá, 14 je staženo, 49 pro, proti, zdržel se, schváleno. 15, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 16 pro, proti, zdržel se, schváleno. Sedmnáct pro, proti, zdržel se, schváleno. Osmnáct pro, proti, zdržel se, schváleno. Devatenáct pro, proti, zdržel se, schváleno. 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno? Návrh 22 odpadá. Dvě pro. Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Tři pro. Proti. Zdržel se? Schváleno. Čtyři pro. Proti Zdržel se? Schváleno. 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 6 a 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Jsou schváleny. A teď budeme hlasovat o celém textu jmenovitě. Hlasování je zahájeno. Hlasování u konce. Takže text, který byl takto pozměněn, je schválen 21 hlasem. Blahopřejeme zpravodajovi. Takže nyní se dostáváme k převodům z hlediska ostatních oddílů. Dám slovo našemu zpravodaji pro ostatní oddíly, je to pan Taron. Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně. Poslední převod ohledně Evropského inspektora ochrany údajů. A co se týče převodů, tak já mám pocit, že někdo chce tady otevírat eh, staré rány a já bych na to chtěl dát náplast a chtěl bych, aby kolegové udělali to tež. Eh no, tak to je lakonické vyjádření. Pokud nemáte námitky, tak podle článku 25 eh, nařízení tento převod může být přijat. Týká se to DPS. Týká se to Evropského inspektora ochrany údajů, tedy takzvaně ombudsmana. To nemáte v té složce, protože to dorazilo až po zveřejnění této složky. Ale v každém případě eh, můžeme považovat tyto převody za schválené, pokud tady není námitka. Není žádná námitka, takže prohlašuji tyto převody za přijaté. A nyní bychom se měli vyjádřit a hlasovat o převodech Evropského parlamentu podle článku 25 a 46 finančního nařízení. To je převod kterému se metaforicky říká e, soustředování nebo schrabování. Pane Taráne, můžete nám říci, jak budeme postupovat z hlediska tohoto schromažďování prostředků? Uh, Ptáte se ohledně Evropského parlamentu? Ano? Chtěl bych vám říci upřímně, pane předsedo a milí kolegové. Tento proces e, začal, když jsem ani nebyl poslancem Evropského parlamentu. Vzniklo to e, během e, posledního volebního období a protože jsme vždy dělali tento proces, tak bez ohledu na kritiku ze strany předsedy tohoto výboru a mnoha členů tohoto výboru, Mohli bychom to rovněž eh, zamést ze stolu, ale to si myslím, že by nebylo správné, protože bychom se zbavili tohoto procesu a zároveň eh, výsledku, eh, výsledku čeho jsme dosáhli v Lucembursku. Lucembursko je moje oblíbená země a já si myslím, že si zaslouží Lucembursko a jejich zaměstnanci, aby měli eh, lepší eh, podmínky v té nové budově K. Takže já bych eh, to úplně nechtěl dávat pryč, i když vím, že jste kritičtí k tomuto procesu. Donc vous êtes en faveur. Takže jste pro. Abychom odsouhlasili těchto 40 milionů. Je to trošku méně než minulý rok musíme jaksi mm, uvítat tuto skutečnost, že vlastně správci parlamentu vydali méně, než se stanovilo, takže to je velmi cnostný postup. Tomu musíme vzdát hold. Takže budeme elektronicky hlasovat alokaci těchto 40 eh, eh, milionů 850 tisíc, takže hlasování je zahájeno nyní. Hlasování je u konce. Schváleno 19 hlasy proti 6 hlasům. A nyní v souvislosti s nemovitostmi se vyjádříme k novém domu, novému domu Evropy v Paříži. To je projekt, který bude financován Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Paní Holmajerová se omluvila a bude to pan Fernández, který ji bude zastupovat. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Tady hovoříme o nové budově pro Dům Evropy v Paříži. Je to tedy eh, nový objekt 51 boulevard Osman v Paříži. V tuto chvíli máme eh, tento dům na Saint-Germain, tam to není příliš viditelné, je tam málo lidí, kteří procházejí před tímto současným místem. Technologie v, tom, v té budově je v špatném stavu, takže je tady potřeba je to obnovit a roku 2018 vyprší smlouva. Je možné to prodloužit do roku 2021 v rámci přechodného období. Po rešerších ohledně ne- nemovitostního trhu jsme si udělali takový krátký seznam míst, které delegace navštívila. A vybral se tento objekt, který sídlí na bulvár 851. A jedná se o smlouvu na 20 let. A jedná se o rozlohu 3096 čtverečních metrů, může tam pracovat 50 zaměstnanců komise a parlamentu. Jsou tam výhody z hlediska té budovy. To umístění je centrální, je tam dobrá doprava, kolem budovy chodí hodně lidí, to znamená, je tam zajištěna jaksi viditelnost tohoto projektu. Když porovnáme tuto budovu s těmi ostatními tak eh, ty ostatní srovnatelné budovy jsou dražší a z tohoto důvodu ročně nás to bude stát 5,8 milionů eur, eh, provozní náklady 1,2 miliony, tak z těchto důvodů paní Holmajerová obhajuje a navrhuje, abychom schválili tento nový objekt, toto nové místo pro Dům Evropy. A já tedy hovořím jejím jménem. Děkuji. Děkuji, pane Fernandeš. Pane Depre, chcete vystoupit? Pane předsedo. Samozřejmě, nic není krásnějšího než Paříž takže nebudu hovořit o výši těch eh, prostředků, ale je tady jedna otázka, která mě trošku znepokojuje. Tedy na 20 let jsme pronajeli budovu, která představuje asi tak 5 milionů ročně. To znamená, na 20 let to je 100 milionů. Já nevím, jak vypadají ceny nemovitostí v Paříži, ale za 100 milionů v Paříži si myslím, že bychom mohli získat něco, co by bylo opravdu docela slušné za 100 milionů. Takže mě trošku jaksi překvapuje, že tady jsme si vybrali spíše postup leasingu než čisté akvizice. To je otázka, kterou kladu. A ještě mám druhou otázku. Takže eh, ty vnitřní úpravy budou stát 20 milionů. hlavně, hlavně z hlediska parlamentu, protože se to týká speciálně parlamentu, protože komise se účastní jaksi velmi nepatrně těchto úprav. To znamená, my tady budeme mít 20 milionů nákladů na vnitřní úpravy a to bude ve prospěch vlastně majitele. Takže tady si kladu otázky ohledně té logiky. Eh, je mi jasné, že to umístění je Dobré, ale mohli bychom si klást otázku, zda ten průměrný občan jaksi eh, se bude zajímat tedy o eh, toto místo v rámci této čtvrti, protože je to určitá, určitý druh čtvrti v Paříži. Takže já si kladu otazníky ohledně této logiky. Protože máme tady vnitřní úpravy za 20 milionů, to bude ve prospěch vlastně eh, majitele vlastníka této budovy. Takže eh, úplně mě nepřesvědčila eh, jaksi inteligence toto postupu. Pane Rubik. Děkuji, pane předsedo. My všichni víme, že samozřejmě v těch eh, velkých městech mm, pakliže je to takto jaksi lokalizováno, tak to může dobře fungovat. Tady máme asi 1800 chodců, kteří jdou, nebo 18 000 chodců, kteří přejdou. Je tady skutečně kontakt za jednu hodinu z hlediska velkého počtu návštěvníků, kteří procházejí kolem, takže to je dobrá možnost. V konečném efektu se jedná také o to, abychom vykomunikovali demokracii v Evropě a Myslím si, že pokud tedy tady máme toto prvotřídní umístění, tak pak e, i ta komunikace ohledně demokracie je velmi důležitá. Já myslím, že právě v Francii by bylo důležité, aby se lépe komunikovalo kolem EU. Naštěstí Macron rozumí demokracie a podporuje ji, ale máme v Francii silná hnutí, která takto nepostupují. Takže myslím si, že prezence tedy EU v Paříži je eh, nezbytná více než kdykoliv jindy. Děkuji. Pane Arnové. Děkuji, pane předsedo. Pravděpodobně vás nepřekvapí, že jsme proti takovému projektu, protože Vzhledem k vaší e, zkušenosti, tak já si myslím, že kino, které je ve 360 stupních, to ne, si nemyslím, že by bylo něco, co by žádali daňoví poplatníci. Já nevím, jak je to s průměrným občanem a <laughs> co on chce. Já si myslím, že takto ty finance nejsou dobře vynaloženy. A eh, potom to je otázka propagandy. Já bych měl specifický eh, dotaz k těm částkám, které tady byly zmíněny. Tady v tomto dokumentu e, se píše, že roční nájem bez e, parkovacích míst je přes 5 milionů. Milion e, za rok, tady potom je odečet 30% a těch 30% se týká stejně strukturálních prací, takže já si myslím, že to není zas taková sleva a potom 6,5 milionů eh, eur. Tady se o tom hovoří v bodě 14, eh, tady v tom oddíle 2. Eh, v bodě 12 se říká kromě DPH a parkovacích míst. Je tam tedy zahrnuto DPH a parkoviště? A potom je tady nějaká doložka, protože když hovoříte o nájmu na 20 let, tak třeba v případě agentury pro léčiva, tak eh, musíme tady mít nějakou uh, doložku, uh, protože uh, to potom může vést k problémům. Uh, musíme tam mít uh, možnost zrušení v případě takovéhoto dlouhodobého uh, nájmu. A potřeboval bych na to tedy odpověď. Pane Lisnu, Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Ik sluit me graag aan bij de kritische... Děkuji, pane předsedo. Já pouze podporuji kritické eh, věci, které zde zněly z úst pana Depré a dalšího řečníka. To je velice drahá propagandistická mašina, jakýsi stroj na propagandu, který si takto vytváříme. To jsou drahocené miliony, které se hází ven oknem proto aby tato mašinerie propagandy byla udržována při chodu. Já tedy se připojuji přesně k té otázce, jak to vypadá s tou smlouvou. Ta smlouva je na 20 let a jsme na ní vázáni. My jsme proti takovýmto tak mm, přehnaným propagandistickým výdajům EU. Já si myslím, že lidé se mohou jinak dozvědět, co Evropská unie činí, tady do parlamentu pravidelně chodí návštěvníci. Nepotřebujeme takovéto předražené domy v Evropě v hlavních městech. Myslím si, že bychom tyto peníze spíše měli dát zpět daňovým poplatníkům. Děkuji. Děkuji, pan Gajer. Děkuji, pan Gajer. Ano, já e, přiznávám, přihlásil jsem se o holo slovo, když jsem viděl, že se tady o slovo přihlásil pan Not no, protože jsem očekával, že budu hovořit tak jak hovořili nejdříve, a tady si myslím, že hovořím za většinu výboru, já se tady odmítám ten nástroj propagandistická mašinerie či stroj na propagandu. Já jsem Němec, studoval jsem dějiny a vím, co to je. Informační centrum pro občany není propagandistickým mašinerií či strojem na propagandu. Já vás tady prosím, abyste tady nepoužívali slovní, kterých já znám z německé, z německých dějin z doby nacismu. Bod číslo dvě Takovéto zařízení máme v Berlíně na třídě pod Lipami, tady Linden, což je obdobně prominentní adresa jako boulevard Haussmann v Paříži. A já jsem tam relativně často, protože často mám různou práci v Berlíně a ta adresa na třídě pod Lipami je kousek od Braniborské brány eh, a je to také nedaleko budovy německého Bundestagu. Eh, a ta frekvence, jak tam lidi prochází kolem této budovy a všimnou si něčema a využijí toho k tomu, že se začnou zajímat o evropskou politiku, tak něčeho takového nedostá, nedosáhnete na kraji velkého města, kde jsou ceny za nemovitosti nízké. Otázka tedy zní takhle. Co jsme ochotni zaplatit za e, vysvětlování demokracie Evropské unie jejich hodnot? Já si myslím, že bychom měli být ochotní za to zaplatit mnoho, ale zdá se, že tady proto nemáme většinu. Děkuji, pan Depre. Pan Depre, já jenom, aby nebylo nedorozumění. Já jsem nevystoval eh, ohledně užitečnosti takového informačního centra parlamentu a komise. Já jsem si jednoduše kladl otázku eh, ohledně relevantnosti ehm, toho postupu. Zda je lepší leasing nebo akvizice. V každém případě s těmi vnitřními úpravami tady budou eh, výhody na straně toho majitele. A moje otázka se spíše týká postupu. Chtěl bych vědět, zda náš výbor je příslušný z hlediska této akvizice, protože v té poznámce, kterou jsme dostali ze strany pana Tajányho, tak Byro údajně už to schválilo a podepsalo eh, tento leasing, ten pronájem. Možná, že ta diskuse, kterou tady vedeme, je akademická. Ne, ne, není akademická, protože já myslím, že kdybychom byli proti, tak by celý ten postup začal znova. Pan Maňka. Děkuji, pan předseda. Děkuji, pane předsedo. Jako kvestor se starám o informační kanceláře v Evropské unii, ve všech zemích, ve všech evropských zemích z hlediska jejich funkčnosti, ne z hlediska budov. A když se podíváte třeba do Říma, tak zjistíte, že ta budova je pronajatá asi 25 let, není viditelná, nikdo nejde kolem, Nedá se to používat na konference, protože tam není žádná bezpečnost. Není tam žádné zabezpečení proti eh, proniknutí, je to zlé. A proto se přijala určitá pravidla, určité parametry z hlediska budoucnosti. Jedním z těch silných parametrů, které jsme přijali, je poloha, kolik chodců projde kolem a z tohoto hlediska Paříž dopadla výborně. Máme tam až 18 tisíc chodců za hodinu. A očekává se, že možná 200 tisíc lidí ročně navštíví parlamentárium. Když to porovnáme s Berlínem, tak tam je to asi 150 tisíc, tak ty parametry jsou výborné. Ten průzkum se dělal velmi podrobně a myslím, že bylo vytipováno 52 lokalit Nakonec se vybrali ty nejlepší, já jsem si je všechny prohlédl. A kdyby to kdokoliv analyzoval, tak přesto, že ta cena je vysoká, já jsem samozřejmě proti tomu, aby se tyto projekty finančně přeháněly, ale tento projekt vyšel jednoznačně jako nejlepší. Pak je tady ještě jedna věc. V tom prostoru máme nějaká místa, která by mohla využívat francouzská vláda, proto jsem požádal byro, aby se obrátili na francouzskou vládu, aby si mohla pronajmout eh, určité části tohoto prostoru a možná, že by ty náklady se snížily. Co se týče propagace, já souhlasím s tím, co řekl Jen. My uvažujeme nad tím, že bychom v některých zemích použili nějaká mobilní parlamentária. To znamená, že parlamentárium by přijelo do nějakého krajského města, bylo by tam dva, tři týdny, děti by chodili ze školy na oběd, odpoledne by tam chodili návštěvníci, tak to by bylo fajn. Ale co se týče Paříže, Říma, Berlína, tam mají jednoznačně místo stabilní parlamentária nebo stabilní Europe Experience ať už je to financováno tedy s komisí a pokud by tam nebyla jak si zainteresovaná komise, jak by to bylo parlamentárium. Po všech těch analýzách a přes eh, ty ceny tento projekt vychází jako vynikající a bude mít určitě velký prospěch z hlediska pozitivního vnímání Evropské unie a proto předsednictvo odsouhlasilo tento projekt. Děkuji. Merci, monsieur La parole... Děkuji. Pan Lisen má slovo. voorzitter. ik, eh, ik heb de... Děkuji, pane předsedo. Naslouchal jsem panu Gajerovi a musím ještě něco poznamenat. A je to krásné, že jste studoval dějiny. Eh, já osobně si nemyslím, že by to bylo příliš zajímavé, tato skutečnost, ale já si myslím, že je třeba mít také respekt vůči mínění jiných. A když vy tady říkáte, že, jste, že to není celé důležité, že ta většina už je, mně se to nelíbí, neboť tady jde také o svobodu vyjádření a Není pravda, že nevěřím v demokracii a neznám dějiny. Já jsem se narodil v Německu, můj dědeček pochází z Německa, já jsem také spolu zažíval tuto dějiny a když vy tady do úst berete slovo nacisté, tak já to prostě nemohu akceptovat. Nepřijatelné. A víme, že je to mnoho peněz, měl by se vrátit zpět daňovým poplatníkům, to je prostě náš názor, to je demokracie a svoboda projevu. Děkuji. Děkuji. Jistě, dobře chápeme, že ti z nás, jejich cílem je spíš jaksi vzdát se evropanství, tak mohou jak si se domnívat, že je tady určitý protiklad, když se vytváří takové zařízení. Jehož cílem je v podstatě informovat o všech těch aktivitách EU. Já myslím, že nemůžeme tady hovořit v této souvislosti o propagandě, protože pan Geyer řekl, že to je slovo, které může vést k nešťastnému nedorozumění. Pan Taron. Eh, tady, když už hovoříme o té propagandě, tak eh, já jsem nucen připomenout tomuto výboru, že to bylo právě eh, v Německu, Eh, to trvalo kratší dobu než v Sovětském svazu, eh, protože Sovětský svaz okupoval eh, velkou část Evropy a tam to také probíhalo, tato propaganda. Proto já bych chtěl, aby kanceláře, ty informační kanceláře Evropské unie bych nechtěl, aby byl někde na okraji města, ale aby byly ve středu města, třeba aby byly blízko Bundestagu anebo jinde, ale já bych vás chtěl kolegové vybídnout, aby e, příští rok po vánočních prázdninách jste se zamysleli nad tím, že kromě budov jsou důležití rovněž lidé, a e, že by měli poskytovat ne propagandu, ale měli by informovat správně o našich evropských myšlenkách. A pokud je chceme motivovat, aby dělali lépe, tak prostě ta budova, to je jedna z také z důležitých eh, podmínek. Evidemment. No, samozřejmě, samozřejmě. Ale vy sám, pane Tano, můžete tam jet a organizovat konference. Ještě pan Elisen. Já voorzitter. Het is helaas zo dat we dit... Pane předsedo, Zde v parlamentu hovoříme 28 jazyky. Já bych byl pro jeden jazyk, pak bychom neměli problémy, neboť v nizozemštině je slovo propaganda zcela normální slovo. A tady vidím, že ostatní to chápají zcela jinak, špatně a spojují si to s nacistickou minulostí, ale já se o to naprosto distancuji eh, mohli bychom říct také stroj na reklamu, ale prostě v nizozemštině tak to takhle nazýváme. Jazyk je takový, jaký je a já si myslím, že by bylo dobré, kdyby se to takto pochopili. My samozřejmě se eh, naprosto distancujeme od extrémní pravice a od nějakých konotací tímto směrem. Je třeba pouze, aby poslanci dbali názory ostatních poslanců a není možné, když někdo je v menšině a je... Na, Mm, prostě zrovna náhodou kritický, aby byl takto onálepkován eh, tímto směrem, jak eh, k tomu zde došlo. Takže já se o to distancuji. Možná to byl pouze problém s překladem. Beru na vědomí eh, tato upřesnění. A samozřejmě nebudeme vkládat špatné záměry do úst někomu každém případě nyní budeme elektronicky hlasovat a hlasování je zahájeno nyní. Hlasování je ukončeno. Takže 15 hlasů pro, pět hlasů proti a tři hlasy se zdrželi. Takže schváleno. Takže to byl bod, který nám měla představit paní Holmejerová. To je bod eh, ještě ohledně předběžné informace ESVČ a tento bod bude odložen na naše příští zasedání 23. a 24. ledna. Máte nějaké poznámky k bodu různé? chcete něco prodiskutovat pod bodem různé, není tomu tak. Takže bych vás chtěl informovat, že příští zasedání, tak jak jsem právě uvedl, se bude konat 24. 25. ledna. Takže dnes máme poslední zasedání rozpočtového výboru, tak bych vám chtěl popřát veselé Vánoce. La séance est levée. Naše jednání je ukončeno. A nyní budeme mít zasedání koordinátorů v několika příštích minutách, takže navrhuji, abychom začali dříve s jednáním koordinátorů. A abychom začali již jednat ve čtvrt na šest.